Dámy a pánové, prosím, abyste se usadili a začneme hlasovat. První bod na našem programu, o kterém budeme hlasovat, je návrh usnesení, které se týká Ruska, začení Alexeje Navalného a dalších protestujících. Na základě článku 190 část 4 je zde návrh o odložení tohoto hlasování. Pane Helmut Scholz má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové.